Good morning everyone. Welcome to the... Já vám všem přeji dobré dopoledne, vítejte na zasedání výboru IMCO. A nejdříve bychom rádi přijeli program a souhlasíte všichni. 5b v eh, budeme hlasovat o návrhu stanoviska eh, k boji proti kybernetickému zločinu. U dvanáctky z eh, mlouvy online a další pro prodej online a tak dále, tak to je zrušeno a tedy ostatní věci na odpoledne je to v pořádku. Děkuji. Takže připomínám, že přenášíme po internetu a také tedy eh, vítám eh, ty, kteří nás po něm sledují. Také eh, zpráva o zasedání v Talinu je k dispozici v angličtině a další jazyky budou k dispozici v červnu. Měli bychom také schválit zápis ze 2. a 3. května. Děkuji. A, a akorát bych vám ráda řekla, že včera byla velice eh, dobrá konference předsedů, eh, retweetujte, kde ostatní předsedové a předseda Tajany na konci eh, se opravdu zabývali tím, jak zefektivnit a zjednodušit ty různé konflikty, překryvy pravomocí a vztahy mezi jednotlivými výbory, zejména pro nás, pro ten nesmírně důležitý digitální jednotný trh. A teď budeme eh, spolupracovat tedy s koordinátory eh, na nápadech a podnětech k tomu, jak ten legislativní proces zlepšit, eh, pokud je o vztahy s dalšími výbory. Také jsme si dobře vyměnili názory s Michelem Barnierem k zahájení vyjednávání o Brexitu v červnu po dnešních volbách bylo nesmírně užitečné, zejména jeho odhodlání k plné transparentnosti, nasazení a, a, a v zapojení Evropského parlamentu. Já to dám na pořad jednání po příštím zasedání koordinátoru. A teď eh, připravujeme, eh, teď se podíváme na to, na to naši práci. První je Evropský kodex elektronických komunikací. pravodajem je Dita Charanzová a dnes projednáváme eh, pozměňovací návrhy. Dito, máš slovo. Paní předsedkyně, myslím, že to zvládnu docela rychle, protože musíme skončit eh, včas, abychom mohli hlasovat. Ráda bych poděkovala všem kolegům eh, za všech 781 mm, návrhů pozměňovací, které jsem dostala, pracujeme na pravděpodobně velkém počtu kompromisních pozměňovacích návrhů. Mám a svůj vlastní návrh, a který se ještě stále projednává a, a ještě přijdu s dalšími návrhy. Dosažení dohody k úřady otázek si bude vyjadřovat ochotu posunout se u všech frakcí. Já doufám, že všechny frakce to chápou. Bude to třeba také, abychom se postarali o disciplinované hlasování přesně za dva týdny. Pokud jde o témata, tak nebudu teď zacházet do podrobností. Už jsem eh, to vyjmenovala na posledním eh, zasedání. A, a v tuto chvíli jsou mé eh, názory dobře známé. Z těch pozměňovacích návrhů je akorát jasné, že kodex je k dispozici všem občanům, včetně lidí s postižením Eh, spousta pozměňovacích návrhů a eh, k tomuto textu eh, padlo v, ten, že témže smyslu a to je odraženo v kompromisech. Pokud jde o budoucí práci, tak jakmile bude vytvořen základní nějaký požadavek, například pokud jde o definici, tak se to nemusí opakovat jinde vícekrát. Je to akorát otázka mm, správné legislativy. Pokud jde o, o, o předčasné eh, o ostatní pozměňovací návrhy, tak to byla taková obrana eh, tradičního průmyslu a ne eh, uchopení toho, té digitální revoluce a transformace naší společnosti. Pokud jde o pozměňovací návrhy k univerzální službě a koncovým uživatelům, tam jich se budu snažit přijmout co nejvíc a budu se snažit zachovat vyváženost toho návrhu stanoviska. V tuto fázi Akorát mohu eh, přislíbit, eh, že budu eh, pokračovat jako poctivá makléřka k vytvoření co nejvážnějšího návrhu, které, který bude fér ke všem zainteresovaným. To nařízení má řešit selhání trhu, monopolizaci Mm, tržní síly a, a obnovit rovnáhu mezi podniky a spotřebiteli. Já si myslím, že bychom měli nechat konkurenci fungovat a nechat eh, spotřebitele eh, eh, hlasovat se svými peněženkami a nohama. Nebudeme chtít vyhovět jenom některým skupinám eh, spotřebitelů ve prospěch podniků a v neprospěch jiných eh, spotřebitelů. Takže eh, já si myslím, že to si myslí tady většina lidí, ale každopádně se ráda bez těch stínové zpravodaje a další. Dobrá, bude teď hovořit někdo za socialisty? Krista Šaldemose? Nebo EPP? Nebo za EPP? Nebo, ne, tak, nejdřív EPP. Tak prosím, máte slovo. Já jsem eh, s nimi zpravodaj za EPP. Já nevím, jaký je ten proces, ale tak můžu mluvit, jo? Tak je to bájo. Tak eh, je to pod velkým tlakem. To je prostě jako v papiňáku eh, když jsme se spravodajkou. Vyměnili jsme si názory, abychom si vysvětlili eh, navzájem ty pozměňovací návrhy. A tento proces tedy běží. Jak říkáte, to hlasování 22. června, a tak eh, příští týden eh, budeme se znovu zabývat těmi kompromisy a tím, co bude předloženo teď. Takže jsme ochotní zachovat tu nezbytnou rychlost a bychom se dobrali kvalitních výsledků na té správné úrovni. A teď eh, tři moje připomínky. Jak říkáte, eh, vy jste eh, přijala spoustu pozměňovacích návrhů, zejména pro postižené, aby to fungovalo dobře, ale obecně bych řekl, že otázka stojí tak, jestli si v odpovědnosti IMKA vzhledem k uživatelům. Prostě tady myslím na to, aby všichni hráči mohli si konkurovat, abychom dosáhli ty lepší výsledky, které jsme v Evropě měli už dřív. Musíme se zabývat definicemi. A já si myslím, že máme velice dobrou spotřebitelskou horizontální legislativu síťovou a informační bezpečnost. To všechno stačí, myslím, a myslím si, že eh, kontakty mezi stroji, eh, prostě ten, ten internet věcí, to eh, tady prostě nemusí spadat do tohoto nařízení. My potřebujeme rychlost, lepší výsledky, lepší kapacitu v telekomunikacích. Podívejte se, je to osmina toho, co ve Spojených státech a nemluvte o dalších zemích v Ázii. Musíme se tím eh, eh, zabývat krok za krokem. Tohle by se mělo udělat na ITRE. A, a já žádám paní zpravodajku, aby a, eh, byla v přímém kontaktu. A, důležité je, abychom měli harmonický celý ten balíček. To je taková politická připomínka. A potom a, k té povinnosti univerzální služby třeba. My nejsme pro to, aby do, toho, do té záruky spadly mobily. E, jsou další, mobily, e, to jsou další možnosti, jak zajistit e, každému možnost být v kontaktu. A potom kontakty, tedy hovory uvnitř EU. Já si myslím, že potřebujeme ještě více informací, než se rozhodneme tam seškrtat ty tarify. A proto se opravdu těším na ten kompromis. Takže uvidíme příští týden, jestli se nám podaří eh, eh, zachovat tempo naše. Děkuji, Lamberte. A teď, eh, kdo bude mluvit za Krista? Moze za SAD. Děkuji, naše zpravodajka je malý Mici. Omlouvá se, takže i já pěkně přečtu její poznámky. Když si přečetla ty pozměňovací návrhy, tak poznamenala, že některé jsou velmi dobré, ale jsou tam také některé problematické. Některé ty politicky obtížně podpořitelné jsou zachovat eh, povinný rozpočet pro USO, mm, veřejné placené telefony za 9 let, eh, eh, v odstranění té povinnosti signálu od většiny, z většiny Uh, už ustanovení o koncových uživatelích. Uh, kolegyně podala 187 pozměňovacích návrhů, jejich cílem je posílit návrh komise a rozšířit některé ta spotřebitelská opatření k um, meziosobním komunikačním službám, nebo alespoň zachovat uh, rozsah toho návrhu komise, pokud jde o přenos signálu. Pro ní bude důležité eh, posílit ta ustanovení pro uživatele eh, s postižením. Potom, aby to nezasahovalo do eh, principu síťové neutrality, zachovat minimální harmonizaci a eh, dát tam minimální pojistky pro uživatele země v článcích 95, 6, 7 a 8 a 9 podporuje text komise k balíčkům, ale je důležité postarat se o to, aby spotřebitelé nebyli eh, eh, zamčeni v těchto eh, balíčkových kontraktech. Potom aj také zmiňuje ta čísla 116 a 112, hm, co by nouzové volání například u velké katastrofy nebo teroristického útoku chce zajistit nebo zjistit, jestli členské státy budou moci používat tyto služby k varování občanů v případě problémů potom eh, modernizuje tu eh, povinnost eh, ve článku 106 tedy povinného přenosu. To je základní pojistka přístupu k, pro příslušné občany a zajišťuje určitou diverzitu médií. Takže se těší na vyjednávání kolegyně s vámi. Děkuji, Kristo. A teď za EKR Dan Dalton. Já. Děkuji, paní předsedkyně. Já tu dnes zastupuji Vicky. A pokud ona zvítězí, tak samozřejmě já převezmu toto její téma. Uvidíme, eh, jaké má šance nikdy. Nevím, my samozřejmě přejeme mnoho eh, úspěchu. Takže pro mě je to nové, to pouze eh, teď přebírám ty klíčové body, podle mého názoru, že si uvědomuje, že jsme tady zatím neprobírali příliš dopodrobna ty detaily jako univerzální poskytování služeb, určitá rozdělení práv a, a napojení. A, takže trošku jsme znepokojeni s tím načasovaným harmonogramem. Nevím, zda by bylo možné trošku odložit to hlasování abychom tu diskuzi mohli vést eh, trošku víc do hloubky. A co se těch klíčových bodů týče, otázka přístupnosti zpravodajka tady jde správným směrem, ale je třeba zajistit, že to, co bude zajištěno v kodexu, nepůjde proti aktu eh, v přístupnosti to je taková obecná připomínka. Je to pokryto i v té i privacy směrnici, jak jsme to probírali na výboru Libé. Možná by to byly odlišné věci, které by to pokryvalo, takže je třeba zajistit eh, i konzistentnost v těch, i v tomto návrhu, abychom tu nevytvořili eh, opravdu eh, složit nebo těžkou pozici těm, kteří tuto oblast budou zpracovávat. O té povinnosti univerzálních služeb tady zvítáme tento eh, přístup eh, zpravodajka. Myslím, že národní regulační orgány by měly mít pravomoci, jak zajistit tedy přístup k funkčnímu internetu a i nadále tedy půjdeme ve prospěch tedy společné definice těch eh, univerzálních služeb, aby to nenarušovalo národní trh a pak stanování národních podmínek, tak jak je navrhl výbor Berek, nevíme, do jaké míry toto bude relevantní nebo užitečné. Takže tady v těchto bodech je třeba nalézt takový vyrovnaný, vyrovnaný kompromis. A pak e, k mobilním oblasti tady e, zpravodajka jde e, cestou rozšíření mm, této oblasti. A nevím, jak by to bylo s příslušnými pravidly, pokud by to bylo naopak pak otázka toho, do jaké míry je zapotřebí harmonizovat. My jsme pro minimální úroveň harmonizace, ne pro plnou harmonizaci, protože členské státy mohou zajít i dále. Uvedu příklad ze Spojeného království článek 95. My tady máme ustanovení eh, týkající se určitých druhů prodeje eh, mobilních zařízení. Eh, takováto možnost by v případě uplatnění toho článku byla úplně narušena zajištěna. A, a myslím si, že v konečném důsledku by to snížilo práva spotřebitelů, takže je třeba se opravdu na to podívat i z hlediska práva spotřebitele, to je pro nás důležité. A také bychom měli uh, být opatrní s tím, jak vynakládáme při řešení těch OTT. V některých oblastech to nemusí být až příliš relevantní, takže zase zapotřebí být trošku opatrní, ale to jsou tedy i mé připomínky a opravdu se těšíme ještě na další práci na tomto tématu. Blahopřejeme paní zpravodajce. Já děkuji Danieli a nyní za zelené má slovo Julia Reda. Děkuji, paní předsedkyně. My také děkujeme zpravodajce za vykonanou práci. Vzhledem k tomu, že zbývají jenom dvě minutky do hlasování, tak se toho chopím stručně. Probírali jsme to na technických zasedáních a na zasedání stínových zpravodajů. Téma jde správným správě, směrem, nemáme nějaké velké výhrady k tomu postoj zpravodajky. Zejména je důležité tedy ujistit to, jak budeme postupovat eh, v této oblasti, projednávat jednotlivé články a zajistit, abychom tedy dosáhli takové postoje právě ve věcech, které spadají do pravomocí našeho výboru IMCO. Děkuji, eh, Julia. Pokud nikdo další ze stěnových zpravodajů se nehlásí, tak se mohou přihlásit kolegové z výboru. Hlásí se někdo? Není tomu tak, takže předám slovo paní zpravodajce, Dito, vy jste uzavřela tu debatu. Já vám všem děkuji za připomínky, takže jen velice stručně to zhrnu. Ano, určitě, Lamberte, eh, rychlost je důležitá, ale stejně tak i výsledek mě trošku znepokojuje na základě už té zkušenosti z prvních technických zasedání, tedy ehm, to eh, zda opravdu dodržíme ten harmonogram, ale o tom tedy se pobavíme dále příští týden. Jak jsem již předeslala a sdílím ten názor, že musíme úzce spolupracovat s výborem ITRE, abychom předložili tedy závěrečný výsledek takový, který podpoří parlament, tedy eh, ze strany obou eh, výborů. to přispění by mělo být zásadní. Tady také souhlasím s tím, že bychom měli eh, opravdu zajistit konzistentnost s jinými tématy, ať je to oblast i privacy nebo jiné, jiná témata, která se nyní projednávají. Ještě jednou vám tedy děkuji za podporu a těším se na příští zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji, Dito. Tímto uzavíráme tuto rozpravu a nyní se tedy přesuneme k hlasování. Máte všichni u sebe hlasovací kartičky? Já česká Waiting for everyone to have voting cards and... Takže počkáme, až si všichni připraví hlasovací kartičky hlasovací seznamy. We are starting the... Dobře, takže začneme s hlasováním. Hruže, prosím, začneme s hlasováním. Okay, the first uh, report we are... První text, o kterém budeme hlasovat, se týká boje proti uh, kriminálnímu zločinu s pravodajkou paní Osvit. Aneli, přejete si k tomu něco říct? Ne, já pouze chci poděkovat, paní předsedkyně. Jenom chci opravdu poděkovat eh, sekretariátu za spolupráci. Měli jsme eh, velice málo času k zpracování. Chci poděkovat všem skupinám za spolupráci, protože všichni se vyjádřili k těm změnám, které jsme předložili. Takže ještě jednou děkuji za spolupráci. Kolegové, ještě chci říci, že tu bohužel dnes nemáme k dispozici tlumočení do dánštiny pro, z důvodu nemoci. Takže já doufám, eh, že to nebude nikomu nějak zásadně vadit a nyní se tedy dostaneme k hlasování. Odstavec 7, eh, pozměňovací návrh 5, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Prověřujeme pozměňovací návrh 5. Uzavírám hlasování a zamítnu to Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, prověříme návrh číslo 10. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 15 hlasy 15. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme návrh 11. Uzavírám hlasování a přijato. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Třináct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Patnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Šestnáct, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, sedmnáctka, ten padá, osmnáct také, devatenáctka, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ještě prověříme devatenáctku. Zavírám hlasování a přijato. Návrh 20. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 21, ten padá, 20, ne, paní předsedkyně se omlouvá, 21 jsme odhlasovali, takže 22, kde pro? Proti. Zdrželi 23, kdo je pro? Proti, přijato. 24, kdo je pro, proti. A jak hlasují socialisté? Zdrželi se přijato. 25 padá, 27, kdo je pro, proti. Zdrželi se přijato. 28 padá, pardon, 26 padá, 28, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 29, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička eh, v bodech úvodní ustanovení, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, dvojka, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, trojka, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. A závěrečné hlasování hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování a přijato 29. Gratuluji zpravodajce. Takže to bylo hlasování textu o boji proti kybernetickému zločinu. A nyní Evropská kosmická strategie. Spravodajkou tady je Evelyn Gebhardt. Přejete si něco říci? Já bych chtěla <clears throat> jenom poděkovat za vynikající spolupráce s kolegy. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrých kompromisů a myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Žádné větší problémy nejsou. Evelyn, and now we... Děkuji, Evelyn, a nyní tedy přistoupíme k hlasování. Kompromisní návrh 2, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Desítka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní trojka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 6, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 16, kde pro, proti, zdrželi se. Prověříme, prověříme 16. Musíme prověřit, kolik členů EPP tu hlasuje. Takže ruším toto hlasování a začneme znovu. Prosím, kolegové, začneme znovu. Omlouváme se, máme tu menší technický problém a musíme vyčkat, abychom mohli odhlasovat návrh 16.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 Sorry, colleague, we're just uh, checking what... Omlouvám se, my jenom prověřujeme tady, jak funguje v digitálním světě tento přístroj. A pokusíme se tedy znovu zahájit hlasování k pozměňovacímu návrhu 16 a uvidíme, zda je technologie na naší straně. Takže 16. Zahajuji hlasování. OK. It is adopted. The Přijato. A nyní pozměňovací návrh 17, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní čtyřka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 23, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromisní jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní návrh 1 v úvodních ustanoveních, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování, hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování a přijato 29 hlasy, dva byli proti, jeden se zdržel. Gratuluji paní zpravodajce a nyní nás čeká hlasování k rozpočtu na rok 2018, mandát pro třístraná jednání s pravodajem Daniel Danton. Přejete si k tomu něco říci? Ne, takže přistoupíme k hlasování. Návrh 1, jde pro, proti, zdrželi se, přijeto. Kompromisní návrh 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijeto. Kompromisní návrh 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní trojka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 11, kde pro, proti, zdrželi se, Myslím, že musíme prověřit návrh číslo 11. Uzavírám hlasování a zamítnu to o jeden hlas. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní patnáctka, kde pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato. Návrh 16, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato 30 hlasy proti dvěma, nikdo se nezdržel. Blahopřeji panu zpravodaj a nyní eh, dnešní poslední hlasování a tím je autorské právo na jednotném digitálním trhu. pravdajkou. je Katrin Styler, máte slovo. Děkuji. <clears throat> Všichni na tom eh, hezky spolupracovali a pojďme o tom hlasovat. Ještě Martin Lokegaard má slovo. Eh, technická připomínka. Ano, mám jednu menší věc. Já jsem nebyl tak úzce zapojen do tohoto procesu, nejsem ani stínovým zpravodajem, ale mám několik eh, úvah. Máme s kolegy pochybnosti o tom, jakým způsobem se to projednalo. Myslím, že není úplně dobře když eh, v 11 hodin večer, den předtím, dostanete ty návrhy a dnes se o tom diskutuje dál, jestli se to odloží nebo neodloží. Já to nechci posuzovat, ale musím říct, že ten postup nebyl úplně uspokojivý a myslím, že řada kolegů tady eh, nemá jasnou představu, o čem se eh, hlasuje. Děkuji, Martne. My se tím budeme zabývat, ale teď Jde hlavně o to, že všechny politické skupiny se dohodly, že se hlasovat bude na základě dohody, která se uzavřela včera večer a ta dohoda platí. Děkuji a jdeme hlasovat. 16, kde pro, proti, drželi se, přijato. 17, kde pro, proti, Drželi se, ověříme. Asi budeme hodně ověřovat u této zprávy. Končím ověřování. Přijato 16 15. Osmnáct. Můžete hlasovat? Končím hlasování. Zamítnuto. 17 k 15. Teď 329. Třista dvacet. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 321. Můžete hlasovat. Zamítnuto. 322. Můžete hlasovat. Končím hlasování zamítnuto o jeden hlas. 323. Kde pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 324. Kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. 325. Kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. 326. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 327 můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 328, kde pro, proti, drželi se. Přijato. Ověříme. 328. Končím hlasování. Přijato. A teď 31, kde pro? Proti, drželi se, přijato. 329, tak můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď přejdeme k 330. Pro, proti, drželi se Zamítnuto 32. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 331. Nepro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Ověříme 331. Končím ověřování. Jeden z EPP hlasuje navíc. Asi máme zase technický problém se systémem. V každém případě je to zamítnuto. A teď přejdeme eh, k 332. Můžete hlasovat. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 333. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 334. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Ne, přijato o většinu jednoho hlasu. 335. Věřte mi. Třicet tři. Tak ne, v tom případě můžete hlasovat o 336. Končím eh, hlasování. Zamítnuto. 337. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 338. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 20. Už jsme na stránce 10. Takže kompromis 20 můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 ku 15. Takže teď musím odhlasovat ty pozměňovací návrhy pod tím. 42. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 16 ku 16. A teď 375. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 376. Můžete hlasovat. Končím. Hlasování zamítnuto. 377. Můžete hlasovat. Končím hlasování zamítnuto. 16 ku 16. 378. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Opět 16 16 je zamítnuto. 43. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 16 15. 379 odpadá, takže přejdeme k 381. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 382 a 44 jsou totožné. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 383, můžete hlasovat. Končím hlasování. A je to přijato 16 k 14. Teď kompromis 21, kdo pro? Proti, drželi se, přijato. Ověříme, ověříme ještě jednou kompromis 21. Končím hlasování a bylo to přijato. Takže teď přejdeme 45 c N387 jsou totožné a otvírám tím hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 386, můžete hlasovat. Končím hlasování. Je to zamítnuto 16 ku 16. 46, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 16 ku 16. 388 a 47 jsou totožné, můžete o tom hlasovat. Končím hlasování a to 16 ku 16. 390, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 17 ku 15. A teď 391, eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. to 16 ku 16. 392. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 393. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 394. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 16 k 15. Další odpadá. A teď 6 je tu. A teď 23, kompromis. Kdo je pro? Proti? Držel se. Přijato. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověřujeme šedesátku. Končím a přijato. 39 kompromis. To je blokové hlasování. Společně 24, 25, 27 a 28. To jsou příslušná úvodní ustanovení. Takže kompromis 39. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. A teď eh, to <clears throat> je jednotlivé pozměňovací návrhy, nejprve 61. Jsou všechny identické, takže o všech budeme hlasovat jako jednou. 61, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 5, to o tom hlasujeme v jednom bloku. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 426 můžete hlasovat. Končím. Zamítnuto. 18 proti, 11 pro. A teď 427 až 28 jsou totožné. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 429 můžete hlasovat. Končím hlasování a je to zamítnuto. 430. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 431, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 432, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 433, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 434, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 435, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 436, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 437, můžete hlasovat. Končím hlasování zamítnuto. 438, společně se 439, jsou totožné, můžete hlasovat. Končím hlasování zamítnuto. 440, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 441, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 442, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 443, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto. 444, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 445. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 446, pro. Proti, drželi se. Zamítnuto. 447, jde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď kompromis 40 v bloku se 41, 49, 30, 32, 33. To jsou uh, příslušná vodní ustanovení. Jde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď jsme u kompromisu 41 je to na stránce 22. Je to na stránce 26. Takže hlasujeme o 509. Končím hlasování. Zamítnuto. 66. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 k 15. 510. Můžete hlasovat. Končím eh, hlasování. Zamítnuto. A teď 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 44, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 45, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 46, ne pro, proti, drželi se přijato a teď 538 na stránce 29 můžete hlasovat společně se 539. Končím hlasování zamítnuto. Teď jsme hlasovali o 538, to bylo zamítnuto. A teď 539, kdo pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 540, můžete hlasovat. Končím hlasování, zamítnuto. Počkejte chvíli, musíme to tady zkontrolovat. Pětset na stránce 31. Pro. Proti. Drželi se zamítnuto. 558, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 559 jde pro, proti, drželi se. Ověříme 559. Zamítnuto. 560. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 561. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 562, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 563, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 564, kde pro? Proti zdrželi se zamítnuto, 67 jde pro, proti zdrželi se zamítnuto, ověříme 67. Končím hlasování a zamítnuto. Pět můžete hlasovat. Končím hlasování zamítnuto. 566, můžete hlasovat. Končím hlasování zamítnuto. 567, můžete hlasovat. Končím hlasování zamítnuto. 571 a 570 jsou totožné, můžete hlasovat. Končím hlasování zamítnuto 16 ku 16. 568 a 569 jsou totožné, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 16 po 16. 68, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 47, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A tím pádem můžeme přejít tak. šedesát devět. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Sedmdesát. Můžete hlasovat. Eh, zamítnuto 17 proti 14 pro, je to také na obrazovce nad vámi. 71, můžete hlasovat. Končím hlasování. Eh, přijato. Kompromis 1. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 76. Můžete hlasovat. Ne v seznamu je chyba, není to 76, ale přecházíme k 77. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 15 k 13. Kompromis 2, můžete hlasovat. Končím hlasování, zamítnuto. 17 proti 15 pro. Takže teď 78, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 59, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 80. Můžete hlasovat. Končím a zamítnuto 16 16. 81. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 proti, 13 pro 82. Zamítnuto. 19 proti. Teď kompromis 3. Na pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 85, 86 jsou totožné. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti 14 pro. 87 a 88 jsou totožné, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 17 proti 15 pro. A teď eh, pozměňovací návrhy, nejprve 89, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 90. Končím hlasování. Přijato 16 15. 91. To odpadá. Kompromis 5. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Končí, eh, můžete hlasovat? Končím hlasování. Zamítnuto 16 proti, 15 pro. A proto odhlasujeme ty jednotlivé pozměňovací návrhy 2 a 106 jsou totožné. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 107. Můžete hlasovat. Končím hlasování zamítnuto. 108 pro, proti, drželi se zamítnuto. 109, můžete hlasovat. Končím hlasování přijato 17 14. Sto deset. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 proti, 15 pro. 111, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 proti, 13 pro. A teď eh, kompromis 8, 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď 115, 116 jsou totožné. Můžete hlasovat. And the vote is closed. Končím hlasování. A je to zamítnuto 16 k 15. Potom 117 eh, zahajuje hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto 15 15. 118. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 13. Kompromisní pozměňovací návrh 9. Eh, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 10. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 11. Kdo je pro, kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 13. Eh, kdo je pro? Ne, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kompromis 13. Končím hlasování. 17 ku 15 a proto teď 8 eh, a 145 jsou uh, stejné, takže je to, takže uh, budeme o nich hlasovat. A tímto končím hlasování. 16.15. A teď pozměňovací návrh. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 k 14, takže proto budeme hlasovat v pozměňovacích návrzích. 146 za hlasování. Končím hlasování, eh, zamítnuto 17 k 14. Teď, pozměňovac, eh, teď tedy hlasování o pozměňovacím návrzích 9. Končím hlasování. Zamítnuto 17 k 15. 147. Končím hlasování. Zamítnuto 17 k 15. 148. Končím hlasování. 18 k 12 zamítnuto. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Proto přejdeme k pozměňovacímu návrhu 11, který je totožný se 151. Takže hlasujeme společně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 15. 152. Zahajuji hlasování. Končím eh, hlasování. Zamítnuto o jeden. Eh, pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Je to totožné se 150... Ne, ne pardon, ne, ne. Takže hlasujeme 12 a končím hlasování a je to zamítnuto. Teď 153 eh, a 13, které jsou totožné. Hlasujeme. Končím hlasování zamítnuto. 17 ku 15. 154. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 eh, ku 15. 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 156. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 ku 15 157. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 ku 15. A nyní 158. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 k 11, 159, zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Zamítnuto. 160. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 ku 16. Můžeme vzít an blok od 15 do 166. Takže politické frakce souhlasí, takže zahajuji hlasování od pozdějící návrhů 15 až do 166. A končím hlasování. Zamítnuto 17 ku 15. Takže teď 167. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 ku 14. 168. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. 16 ku 15. Teď 169. Zahajuji hlasování. E, zamítnuto. 19 k 11. A teď 24, To se hlasovat nebude, takže přejdeme k sekretariat si to tady ověří. Dobře, že se aspoň nadechneme uprostřed toho složitého hlasování. Okay, we vote individually amendments takže budeme hlasovat eh, po jednom. 170, eh, 171. Já jsem to chtěl vysvětlit nejdříve. To 170, 171 jsou stejné na straně 44. Teď o nich hlasujeme, až budete připraveni. Takže 170, 171, 172 jsou totožné. To nastane 44. Hlasování probíhá. Hlasování končí. Zamítnuto 18 ku 14. Takže teď pozměňovací návrh 173 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 k 15. 174. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18 k 13. Pozměňovací návrh 175. 77 padá. Sto sedmdesát šest. Takže kompromis 25. Ehm, o tom se nebude se hlasovat, takže budeme se taky uh, pohybovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Takže článek Můžeme hlasovat en blok tedy? Všechny dohromady. 177, 178, 179, 180, 20, 181. Ty jsou totožné a zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 15. Takže pozměňovací návrh 182, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 183. Zahajuji hlasování. zamítnuto 15 k 14. Kompromis 26, o tom se taky nehlasuje. Takže jednotlivé pozměňovací návrhy 21, 184, 185, 186, 187, ty jsou totožné a, a budeme hlasovat. Končím hlasování zamítnuto. 17 15, 188 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 15. Pozměňovací návrh 189 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 19 k 13. 190. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 ku 15. Pozněvací návrh 191. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 ku 16. 192. N 193 jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 27, o tom se nehlasuje, takže pozměňovací návrhy 22, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Její jsou totožné na 147 a 8. Hlasujeme společně, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta 18 ku 14. Pozměňovací návrh 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 ku 15. 202. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 16 15, 203. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. 16 15. 204 odpadá. A teď kompromis 28, o tom se nehlasuje. E, jdeme k předmětným návrhům. 205, 206, 207, 208 jsou totožné, hlasujeme. Končím hlasování, zamítnuto. 17, 15, to je pozměnací návrh 209. Končím hlasování, zamítnuto. 22 10, 210 hlasujeme. Končím hlasování zamítnuto. 18 až 13. 18 až 13, pardon. 211. Eh, Hlasujeme. jedenáctka byla stejná jako a zahájeme hlasování 211. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to v 17 11. 212. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 16 15. Nebudeme hlasovat o kompromisu 29, eh, ale jdeme eh, k pozměňovacím návrhům. No vlastně už jsme tam hlasovali, takže takže to byl ten další blok. Kompromisní pozměnací návrh 30 byl přijat taky. Takže teď přeskakujeme na stranu 62, kompromis 35. kde je pro? Jste všichni na stánce 62 u 35. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 35 je přijat. Takže teď přecházíme k kompromisu 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Vážení kolegové, už jsme téměř v cílové rovince. 38. Kompromis. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď pozměňovací návrh 302. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 ku 15. Teď musíme ověřit něco tady u sekretariátu. Ještě než eh, přistupme k konečnému hlasování, děkuji, že máte strpění. Máme tady nějaké kompatibilní pozměňovací návrhy, o kterých budeme muset asi hlasovat. Go back to page 30. Vraťte se prosím na stránku 35. Máme pozměňovací návrh 93 a 92, které jsou kompatibilní s 90. Eh, Takže hlasujeme o 92 na stránce 35, protože je kompatibilní s eh, pozměňovacím návrhem 19. Takže jste všichni na stránce 35 u 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď pozměňovací návrh 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Děkuji vám. Také budeme muset hlasovat o pozměňovacích návrzích. To. ověřujeme ty kompatibilní videšte. C'è Ok. Ok, then in page 45. Na straně 45 budeme muset hlasovat o pozměňovacím návrhu 176, eh, protože ten byl eh, kompatibilní s 174. A, takže 145, 176. Hlasujeme o 176, se připravením Zahajuji hlasování. A končím hlasování a je to přijato. 16 k 15. Takže vážení kolegové, teď přijdeme k závěrečnému hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni nehlasovali, teď už ano. Končím hlasování. Přijato 19 ku 7 eh, a 6 se zdrželo. Já mnohokrát děkuji, pane zpravodaji. A tím jsme ukončili dnešní hlasování. We continue with our agenda and I would like to ask those that takže budeme pokračovat v našem pořadu jednání a ráda bych požádala ty, kteří nás budou opouštět, aby tak učinili v maximální tichosti. Colleagues, please leave the room. Those that are, don't want to continue to be in the Kolegové, prosím, vy, co se nechcete zúčastnit naší rozpravy, tak opuste v tichosti tuto místnost. A nyní nás čeká prezentace komise o zprávě REFITu, tedy právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu. Tato zpráva je součástí fitness Čechu pracovního dokumentu komise a chtěla bych hned předat slovo panu Franciskovi Fonsekovi Moriovi, který je zástupcem generálního ředitele a také stávajícím ředitelem pro záležitosti spotřebitele v DG Just, aby nám představil tuto zprávu o fitness checku. Kolegové, prosím a veškeré hovory provádějte mimo tuto zasedací místnost. Please, Pane Fonseco, prosím, máte slovo. Děkuji, paní Koracobilt, vážení členové výboru, kolegové, e, je pro mě podstou, že tu mohu být dnes e, zastupovat paní komisařku Jourovou, která se dnes účastní Rady pro spravedlnost ve e, v Lucemburku, abych pohovořil tedy o tom hodnocení mm, předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, které komise zveřejnila na začátku května. Byl to takzvaný fitness check týkající se šesti klíčových směrnic v oblasti eh, práva, právních předpisů pro ochranu spotřebitele. A ty ta zpráva je vlastně výsledkem rozsáhlých konzultací, do kterých se zapojili všechny eh, důležité eh, orgány, subjekty, zástupci průmyslu i občanské společnosti takovým milníkem proto byl um, spotřebitelský summit v roce 2016, kterou zastupovali za vás paní Gebhardt a paní Ford. Toto zapojení nám poskytlo opravdové podněty a podklady a uvědomili jsme si, jaké jsou tedy výzvy v oblasti ochrany spotřebitelů v tom širším politickém kontextu. Takže takové první hodnocení tohoto refitu je pozitivní a já se pokusím uh, vám toto vysvětlit prostřednictvím pěti argumentů. Za prvé, hodnocení komise potvrzuje, že stávající předpisy pro ochranu spotřebitele eh, jsou opravdu vhodné a příslušné. Pokud jsou tedy efektivně uplatňovány, tak pomáhají zabraňovat eh, problémům, kterým by dnešní spotřebitelé mohli čelit na jednotném trhu. Například ta směrnice proti nekalým obchodním praktikám jsou eh, dobrým základem, nicméně nerozlišují mezi prodejem online a, a nejsou plně technologicky neutrální, takže tu vyvstávají nové problémy, i když byly přijaty uh, ještě před eh, dobou eh, jaksi předpisu v oblasti e-commerce. To znamená, jsou tu určité prostory, eh, kde je zapotřeby vylepšit oblast aplikaci. Mm, a Měli jsme také akční plány pro posílení sociálních médií, jako je Facebook, Twitter. Dále určité obchodní praxe, jako je UCPD. V roce 2016 komise aktualizovala v rámci svých e-commerce opatření postupy směrnice v oblasti e-commerce. Zaměřila se zejména na to, jak tato pravidla mohou pomoci vyřešit nově vyvstávající potíže ve stávajícím elektronickém obchodním prostředí. Také to nedávné zhodnocení prokázalo, že spotřebitelská důvěra se za poslední desítku let navýšila. Více spotřebitelů souhlasí s tím, že obchodníci většinou respektují jejich práva a cítí větší důvěru v nákupu online i přeshraničně. A také míra toho přeshraničního nákupu se zvyšuje. Samozřejmě, že jsou tu různé faktory, které ovlivňují toto rozšiřování, například narůstající využívání internetu. Nicméně výsledky konzultaci prokazují, že tento pozitivní vývoj je také díky stávající eh, evropské legislativě pro ochranu spotřebitele. Dále naše zjištění poukazuje, že je ještě možné učinit více, aby se zajistilo, že obchodníci více plní pravidla. Například v tom fitness checku jsme se dotazovali více než 20 tisíc spotřebitelů EU, Norska i Islandu. Nicméně 33% z nich odpovědělo, že již mají zkušenosti s nějakými nekalými obchodními praktikami, alespoň tedy občas. Za třetí, co se týče regulační zátěže a přínosu, ty odhadované náklady na plnění evropského aky jsou ohodnoceny jako proporčnímu vzhledem každoročnímu eh, obratu a eh, měly by to být podstatné přínosy právě z toho řádného plnění a fungování vnitřního trhu. Za čtvrté, co se týče konzistentnosti všech evropských pravidel a iniciativ, tady tato průřezová legislativa pokrytá fitness checkem je takovou záchranou sítí pro záležitosti, které nejsou vyloženě specifikovány nějakou konkrétní evropskou legislativou. Nicméně oček Máme tu návrh komise z prosince 2015 o plné harmonizaci dálkového prodeje zboží a služeb. A tady eh, jsme došli k závěry, že zapotřebí pokračovat v této linii a vyřešit každodenní výzvy, eh, jako jsou například eh, porochané eh, produkty a reklamace. Ochrana spotřebitele a záměry těchto směrnic jsou tedy více než relevantní. Spotřebitele věnují velký význam ochraně spotřebitelů právě v tom rozhodovacím procesu a e, tedy i evropské postupy si budou vyžadovat i nadále akce a postupy na celoevropské úrovni. A prosazování těchto pravidel by mělo být jednotné a mělo by zajistit tedy harmonizovanou míru ochrany spotřebitelů. Hodnocení přidané evropské hodnoty také prokázalo, že když budeme více konzistentní po celé EU, tak tyto směrnice Eh, přinesou výhody, větší míru právní jistoty a stability právě i pro přeshraniční prodejce. Směrnice také jasně navyšují úroveň ochrany spotřebitelů v mnohých členských státech eh, dámy a pánové. Eh, nicméně i přesto, že toto hodnocení je pozitivní, také poukázalo na některé problémy, které je třeba řešit. Co se týče dalších kroků, hodláme se zaměřit na takové tři hlavní priority. Za prvé, krok směrem k prosazování, za druhé, šíření eh, větší informovanosti mezi spotřebiteli a obchodníky a dále eh, zacílené legislativní změny, aby se vyřešily stávající nedostatky. Co se týče navýšení toho posílení a prosazování, tady počítáme s urychleným uzavřením revize nařízení DCPC. To by mělo umožnit koordinovaná opatření, kterými se vyřeší právě ty eh, stávající obavy na úrovni EU jako vylepšení eh, prosazování legislativy, nápravy Tady fitness check prokazuje, že eh, konkrétní stávající směrnice ještě není plně využívána, takže je zapotřebí přijít s dodatečnými aktivitami eh, a plnění například doporučení z eh, roku 2013 o kolektivní na opravném prostředku. Dále eh, druhý bod, eh, větší informovanost. Tady se chceme zaměřit na zkušenosti z kampaně z období 2014 až 2015 tedy jak pozitivní dopady mají, má větší informovanost spotřebitelů eh, ve věcech, jako je například to 14-denní lhůta k odstoupení od elektronického nákupu. Komise také zavedla pilotní projekt, abychom navýšili kapacity na národní úrovni, aby se proškolovaly malé střední podniky o evropské legislativě v oblasti ochrany spotřebitele. Takže je třeba zajistit, aby v nadcházejících letech, aby i ty soudní školící strategie se rozšířily, aby se eh, proškolovali i soudci o těchto eh, postupech a pravidlech v oblasti ochrany spotřebitele. No a v neposlední řadě Myslíme si, že zapotřebí eh, tady zavádět zacílené kontroly. Myslím si, že tedy změn eh, je možné tu mít legislativní změny, které by vylepšily stávající pravidla. V první řadě zhodnotíme tedy to lepší sladění nebo možné penále pro porušování spotřebitelského práva na úrovni EU, pokud tedy to bude zapotřebí. Dále zhodnotíme to, zda oběti těchto nekalých obchodních praktik Mm, dostali příležitost e, k tomu e, opravnému prostředku, protože to e, nekalé obchodní chování určitě není řešeno stejným způsobem v jednotlivých členských státech a možnosti opravy pro spotřebitele nejsou vždy stejné. No a také se budeme snažit zjistit, zda je zapotřebí proto, aby se navýšila transparentnost, přistoupit k legislativním změnám. Konkrétně spotřebitelé by měli vždy vědět, s kým vlastně uzavírají své smlouvy a jak jaký to bude mít dopad na jejich práva. To je zejména důležité v tom stávajícím eh, kontextu sdílení. Chtěli bychom podpořit inovatní charakter těch nově podnikatelských modelů, ale nemělo by to být na úkor práv spotřebitele a hlavně ztráty nedůvěry. A jsme přesvědčeni, že díky tomu pokroku při vyjednávání budoucí směrnice o digitálním obsahu je třeba zajistit, že směrnice právě k spotřebitele se bude uplatňovat plně pro všechny služby poskytované online, jako je třeba cloud computing a podobně. Pokud opravdu chceme navýšit důvěru v jednotný digitální trh, tak tu nevidíme žádný důvod, proč by e, uživatelé, kteří používají takové služby, neměli dostat všichni stejné informace a mít stejné možnosti a podmínky, jako je třeba těch 14 dní k odstoupení. A co se týče zjednodušení, tady zhodnotíme e, to, jak se vyhýbat těm zbytečným překrýváním, aby e, se vylepšily i ty vztahy mezi obchodníky a klienty. Směrnice tady eh, prostřednictvím poskytované informace se zaměří i na vylepšování těch poskytovaných informací i v té reklamní fázi. Nyní eh, díky těm mm, s naším zjišťováním tyto informace nejsou příliš relevantní pro spotřebitele. My eh, budeme také spolupracovat eh, s komisařem Ansipem, komisařkou Běnkovskou a Gavrilem, abychom zajistili, že zjištění a závěry tohoto fitness checku eh, budou důležitými podněty pro další aktivity v boji proti nekalým obchodním praktikám. V květnu jsme měli zveřejnění střednědobé revize v této oblasti. A ještě jednou, paní předsedkyně, vážení kolegové, opravdu jsem rád, že jsem vám mohl sdělit všechny tyto poznatky o fitness checku. Děkuji, pane Fonseko, obecně komisi za toto zhodnocení naší spotřebitelské legislativy a toho, zda je opravdu efektivní. Ano, hovoříme tu o balíčku šesti směrnic plus směrnice o, o ochrany spotřebitele. Je to ta o nekalých obchodních praktikách, o smluvních podmínkách, o zavádějících informacích, o žalobách, o ukazatelech cen. Opravdu je jich šest, je třeba to zjednodušit a umožnit tedy občanům, aby tomu všemu rozuměli. Takže můžeme zahájit debatu. Ještě chci upozornit, že tady eh, vlastně jsme takovými následovníky, že eh, Můžeme tedy eh, se vyjadřovat nyní přímo za politické skupiny, takže za EPP pan Stefanek. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěl opravdu ocenit tu práci vykonanou komisí. Je to opravdu důležitá oblast a, a je to napojeno na inovativní procesy, protože se musíme čím dál častěji zahrňovat také prodej online. A pokud eh, si přejeme, aby všechny ty postupy byly opravdu férové, tak je třeba se zaměřit nejen na spotřebitele, ale i na ty malé střední podnikatele, kteří čím dál víc vstupují do této oblasti. V budoucnu, když tu hovoříme o těch férových obchodních eh, postupech, tak se budeme muset zabývat i tím, že když chceme za stejnou značku mít stejnou kvalitu, což je velice citlivé téma na evropském trhu, protože bychom rádi uplatňovali stejné principy na našem jednotném trhu. Děkuji, pane Stefaneci, a nyní za SND Evelyn. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> Děkuji také Evropské komisi za velmi užitečnou práci. <clears throat> Teď už máte sluchátka, tak to řeknu ještě jednou. <clears throat> Děkuji vám za vaši velmi užitečnou práci. Teď máme před o tom, <clears throat> jaké jsou návrhy zákonů, kolik těch zákonů tady je, co by se mohlo zjednodušit, ale něco nám tady také chybí a to k tomu také patří. A sice jde o to, že občané Evropské unie vnímají výhody Evropské unie prostřednictvím ochrany spotřebitelů. Proto je to velmi důležitá otázka. A vy jste řekl, že horizontální přístup je důležitý a v tom s vámi ráda souhlasím. A proto mě trochu udivuje, že současně s tím také říkáte, že Evropská komise navrhuje zákony, kde jde jenom o nakupování na internetu. Čemu bychom tady v parlamentu byli rádi, kdyby jak online, tak offline podlehali stejnému režimu. Protože se nemůžeme představit, že by eh, když si něco kupujete offline, eh, podléhalo jiným pravidlům, než když si to kupujete online. To prostě spotřebitele nebudou chápat. A nebudou chápat také, že existuje nějaký rozdíl v tom, jestli to je přes hranice nebo ne. A proto bychom měli se neustále pokoušet všechno sjednocovat a harmonizovat. Když víme, že mezi členskými státy jsou určité rozdíly, a jsou tady eh, možná určitá specifika, určité výhody nebo práva, eh, která eh, spotřebitele považují za tradiční přednosti, kterých se rozhodně nebudou chtít stát. A potom jde o několik věcí, které zatím v naší legislativě nemáme, o kterých se hodně diskutuje. Vy jste hovořil o posilování vynucování legislativy. V tom také jsou velké rozdíly. Například se veme ten eh, skandál eh, s emisemi dieselových vozů, protože se ukazuje, že belgičtí spotřebitele <clears throat> mají eh, lepší postavení než spotřebitele v Německu, protože my nemáme právo na kolektivní žaloby. A víme, že na tom vnitřním trhu budou čím dál tím více se stávat podobné situace a Potom jde o to, aby občané se těchto práv mohli domáhat společně nejenom v některých eh, jednotlivých členských státech, ale v celé EU. To by vedlo k velkému zjednodušení, a to i pro justici, aby mohly být podová, podávány tyto kolektivní žaloby. To je jeden z těch návrhů, o kterém se teď hovoří. <clears throat> Aby se tato práva nemusela prosazovat v každém jednotlivém členském státě a mohlo se to udělat eh, kolektivně na evropské úrovni. To jsou otázky, o které bychom měli diskutovat. Další otázka je otázka životnosti nebo udržitelnosti. Víme, že někdy dochází k zastarávání, že něco už není dostupné, Někteří, eh, nebo různí lidé se na to dívají různým způsobem, ale já si myslím, že by bylo smysluplné se nad tím eh, zamyslet, například u záručních lhůt, aby v tom novém online světě neměli přistupovat trochu kreativněji k těmto požadavkům, abychom tak eh, hovořili nebo zohlednili to oček, očekávanou životnost eh, výrobku. Eh, řekněme, muži si kupují holicí strojek a nečekají, že to bude mít stejnou životnost jako pračka. A mít u obou stejnou záruční hůtu je podle mě trochu zvláštní. A proto jsme také si nechali zadat eh, studii, eh, která by měla být hotová eh, v září, nebo její výsledky budou dispozice v září, o tom, jestli by neměla existovat jiným způsobem definovaná výrobní záruka nebo záruka výrobce. Měli bychom tady mít inovativní, kreativní přístupy zájmu spotřebitelů ale také mít systém pobídek pro ty dobré eh, výrobce. To jsou všechno otázky, které mě také zajímají a ráda bych od vás věděla, jestli eh, se tím zabýváte i vy v rámci toho vašeho refitu. Děkuji, Evelyn. A teď za Alde Dita Charanzová. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat komisi za její práci na eh, tomto velmi důležitém balíčku a souhlasím také s vaším závěrem, že je potřeba zjednodušit a reformovat současnou legislativu. A máte podporu naší politické skupině. Jak právě říkala Evelyn, pořád existují případy, kdy je potřeba se podívat na to, jestli je proveditelné, abychom se opírali pouze o současnou legislativu. Mám na mysli například kompenzaci pro spotřebitele v, případu, v případě selhání trhu, například eh, jako tomu bylo u toho skandálu Volkswagen a je otázkou, jestli je možné to všechno vyřešit současnou legislativou. Další věc je <clears throat> rozšíření stejného režimu na jak eh, prodej online, tak i offline. Jste říkal, že budete moderovat tu debatu mezi parlamentem a radou. Mohl byste možná eh, nám říci více o tom, eh, jak si myslíte, že by se to mohlo v budoucnosti ubrat, protože tato jednání jsou velmi komplikovaná. To je všechno. Julia Reda za zelené. Ano, já mluvím jménem pana Šoltese, který tady dnes eh, nemohl být, ale poslal mi několik otázek na komisi. Nejprve tedy do to, jestli všichni mohou předkládat podněty o tom, jak zjednodušit potřebitelské právo. Hm. Když jste se na ně obraceli, kolik z nich eh, skutečně se vyjádřilo, jakou jste měli metodu, abyste měli reprezentativní vzorek eh, různých eh, postojů. Potom jde o to platformu pro refit. Myslíte si, že se to používá snadno a měli jste nějakou zpětnou vazbu od uživatelů. A potom mám další otázku týkající se toho fitness checku. Tam se hovoří o třech hlavních krocích v tom následném období, například eh, přehled regulačního prostředí a vaše hodnocení říká, že je tady malý prostor pro další zjednodušování legislativní oblasti eh, spotřebitelské ochrany. Tam se vás tedy, jestli budete předávat nějaké regulační aktivity v oblasti ochrany spotřebitele na evropské úrovni. Děkuji vám. A pan Šoltes eh, si potom to vaši odpověď poslechne. Tam se jestli ještě někdo chce slovo. Jinak předávám slovo hned panu Fonsekovu, aby zareagoval na eh, otázky kolegu. Ano, já se o to pokusím. Děkuji vám eh, za všechna vystoupení. Myslím, že to potvrzuje naše přesvědčení. že náš přístup je realistický a vyvážený. Ale já samozřejmě nemám všechny odpovědi na vaše otázky. Protože v této fázi teprve začínáme s celým postupem Better Regulation – Pracujeme na hodnocení Dopadu V tom se budou řešit právě vaše otázky. A my doufáme, že všechny ty potřebné kroky dokončíme do konce roku. A my doufáme, že na konci roku nebo první části příštího roku budeme moci předložit konkrétní návrhy. Takže tam se bude řešit eh, řada vašich otázek, paní Gebhardt. Ale eh, nemám teď rozhodně žádné zázračné řešení. Ale k konkrétně vašim otázkám. Tam co říkal pan Evans. Komise si uvědomuje, tento problém eh, s tím, že se stejné značky prodávají v různém podobě na různých trzích. To je věc, kterou se také Evropská rada v březnu. A my velmi intenzivně budeme diskutovat o tom, eh, jak se k tomu postavit na evropské úrovni. 20. června se také bude konat eh, fórum na vysoké úrovni a poté vám podáme zprávu a také radě. Je možné se na to dívat z různých úhlů pohledu. Teď vás se snažím eh, přesvědčit eh, o tom, že máme řešení, spíš jak k tomu přistupujeme. Samozřejmě jde o otázku kvality, přísad, kvality potravin, ochrany zdraví. A potom také jde o to, jestli se tady nejedná o nekalé praktiky nebo zavádějící praktiky. My se k tomu snažíme přistupovat holisticky v rámci komise. Jsme v kontaktu se státy, který se týká nejvíce. snažíme se tomu přistupovat vyváženě a co nejrychleji. Asi všichni víte, že komisařka Jourová eh, to také sleduje a hovořila o tom tady v parlamentu. A teď eh, k otázkám paní Gebhardt. Mohu vám odpovědět ano. Byli bychom rádi, kdyby režim online i offline byly eh, kompatibilní, aby přecházely se stejnými zárukami. A všichni víme, že jednání mezi parlamentem a radou se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Ale nám jde o to, aby naše směrnice na ochranu spotřebitelů vytvářely dostatek manévrovacího prostoru aby bylo možné eh, tyto postupy sladit. A teď eh, vaše otázka. A v tom s vámi úplně souhlasím. Otázka rovnováhy mezi harmonizací, která v zájmu potřebitelů, a potom jde o ty tradiční eh, zvyklosti a standardy, na které jsou spotřebitelé ve svých zemích zvyklí. Pro nás bude důležité dokončit nařízení CPC co nejrychleji. Já vím, že pan zpravodaj tomu tady není, ale my doufáme, že se podaří dosáhnout kompromisu. A děkuji vám za vaši podporu. do toho, aby komise mohla spustit příslušná opatření, aby vznikl program kompenzace pro spotřebitele ve spolupráci se spotřebitelskými združeními. A my eh, se budeme snažit zohlednit všechny různé různá stanoviska. současná opatření teď probíhají, koordinují je příslušné orgány a my doufáme, že to dobře dopadne. Ale samozřejmě musíme s tou kompenzací čekat také na konečné rozhodnutí o kolektivních žalobách. Já vím, jak se k tomu asi stavíte vy. A to se týká eh, také té harmonizace online a offline. A v tom s vámi už se spolupracujeme. Co se týče životnosti produktů, možná bych mohl přát slovo své kolegyni, která se v tom vyzná nejlépe. S vaším svolením, paní předsedkyně, paní Manfredy odpoví na tuto otázku. Děkuji. Paní Gebhardt, to je otázka, která nám také velmi leží na srdci. Možná jste se všema že v těch závěrech REFIT snažíme opozornit na ty aspekty, které souvisejí s oběhovou ekonomikou. Tam máme také velkou kapitolu o těch ne oprávněných eh, stížnostech. Eh, lidé teď eh, jsou ekologičtější, ale pořád tady je velké riziko podvodu. Jsou určitě obchodníci, kteří tvrdí, že jejich produkty mají méně škodlivý dopad na životní prostředí, ale přitom to není možné podložit. My bychom eh, rádi v tom byli aktivnější, abychom mohli zabránit šíření těchto praktik, ale musíme v tom být eh, aktivnější a myslíme si, že pokud parlament eh, podpoří možnost individuálních nápravných opatření pro zákazníky, tak by to také napomohlo cílům oběhové ekonomiky. Protože pokud se zákonník eh, dostane do situace, kde si koupí výrobek, který nemá ty slibované ekologické přínosy, tak může využít práv podle směrnice o zárukách, ale já si myslím, že bylo dobře mít nějaký eh, přímý postup pro odškodnění od výrobce pokud to bylo zavadějícím způsobem prezentováno na veřejnost. To by bylo velmi hmatatelné, praktické a kromě toho si uvědomujeme, že eh, v rámci revize této legislativy, o které vy hovoříte, se eh, zmiňují různé typy záruk a náš návrh eh, s tím také počítá. My spolupracujeme s dalšími dvěmi komise, abychom vyjasnili spotřebitelům, co je to správné očekávání životnosti různých produktů, tak aby spotřebitelé si vždy správně vybrali. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Eh, a teď paní Manfredi eh, poděkuji tedy panu Fonsekovi za eh, tuto skvělou prezentaci. Tím jsme ji uzavřeli, ty první výsledky analýzy spotřebitelské legislativy. Chci akorát zdůraznit, že my jsme výbor pro vnitřní trh, ale také pro ochranu spotřebitele. Opravdu nám tohle leží na srdci. Chceme se dostat k evropské harmonizované legislativě na ochranu spotřebitele, která bude snad dost a uplatnitelná. Teď další bod, stanovisko k přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupu podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí. Jedná se o e, stanovisko pro výbory INTA, bude také stanovisko od DV. a máme tady pana zpravodaje Ivana Štefance z EPP. Teď s ním povedeme výměnu názoru. Děkuji. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Kolegové, informoval bych vás, že Evropská komise e, přijala první návrh tohoto nařízení v e, březnu 2012 aby eh, vytvořila tzv. nástroj mezinárodního zadávání zakázek. Jde o zvýšení váhy Evropské unie v mezinárodních obchodních vyjednáváních s cílem dosáhnout lepších eh, přístup, možností přístupu na trh pro evropské subjekty ve třetích zemích a, a jejich veřejných zakázkách. Evropský parlament už přijal pozměňovací návrhy k tomu návrhu v eh, lednu 2014 a ta věc byla vrácena a odpovědnému výboru k dalšímu projednání. Nicméně eh, rada byla rozdělena, pokud jde o tento návrh. Téměř polovina ženských států byla obecně kritická k eh, návrhu, nebo naopak eh, vyjadřovala obecnou podporu návrhu. Rada stále není aktivní v této otázce až do posud a proto Evropský parlament nezahajoval vyjednávání o trialogu. Vzhledem k situaci na radě eh, komise předložila eh, upravený návrh 29. Eh, ledna 2016. Já si myslím, že musím si myslet, že bylo dobré navázat na tu práci odvedenou již v našem výboru a zohlednit pozměňovací návrhy, které už byly přijaty. Proto eh, na prvním místě eh, na tomto stanovisku jsou eh, pozměňovací návrhy přijaté IMCO 17. října 2013 k ustanovení, která byla zanechána v původní návrhu komise a spadají do výlučné kompetence IMCO. Potom je tam ještě několik dalších návrhů, které byly zavrnuté do toho eh, návrhu v roce 2016. Děkuji panu Štefancovi. A teď za SAD Nikola Dante. Děkuji, eh, pane předsedo, hm, paní předsedkyně. Tohle je já, já jsem bohužel tady nemohl eh, být eh, tady od začátku, ale teď vám rovnou řeknu něco, co si k tomu eh, myslím. Děkuji za tu odvedenou práci. Přístup k zakázkám třetích zemí je třeba upravit podle evropských tedy nařízení, abychom se vyhnuli nekalé soutěži pro eh, evropské výrobce. Proto vítám návrh komise k přehodnocení nařízení z roku 2012 k této věci. Musíme eh, zvažovat to, že jeden z hlavních cílů je opravdu podpořit eh, růst v rozvojových zemích a integrovat je do globálního jednotného řetězce když, bychom, aniž by něco mělo hm, nějaký dopad na malé a střední podniky. Je třeba to zorganizovat tak, že ve třetích eh, zemích ty, eh, ta nabídková řízení musí eh, respektovat standardy naše a, a také podporovat trvalý udržitelný rozvoj v s, ohledem, s ohledem na sociální odpovědnost integraci eh, postižených, tak jak to bylo eh, ve 2013, 23, 24 a 25. Musíme eh, také zkonstatovat, jaké možnosti budou ty dané země mít, když nedostanou tedy přístup na trh. Bylo by mělo by být možné uzavřít nebo ukončit konzultaci. Já mnohokrát děkuji a doufám, eh, že tady povedeme eh, eh, k tomu debatu. Děkuji Nikola. A teď za Aldedita Charamzová. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych samozřejmě ráda poděkoval Ivanovi za jeho stanovisko, když musím říci, že mé stanovisko k tomu novému návrhu se nezměnilo oproti stanovisku k prvnímu návrhu komise jako bývalá diplomatka a někdo, kdo eh, strávil celou kariéru v obchodní politice, mohu říci, že navzdory eh, v určitým eh, slušným důvodům pro tento návrh a ty důsledky přijetí budou jenom negativní a kontraproduktivní pro EU i pro její podniky. Když to řekne jednoduše, zavřít, eh, zavírat dveře eh, vede jenom k dalším zavřením dveřím. Protekcionismus vede eh, k dalšímu protekcionismu, ne k více protekcionismu, k méně protekcionismu. Naši partneři se nám to oplatí. I když budeme hrozit uzavřením trhu, tak to bude hrozba. Obchodní vyjednávání jsou tak dobrá, i jako naše ochota naplnit hrozby. Takže eh, řekněme, že bychom uzavřeli eh, trh i jakékoliv zemi, která není plně reciproční u veřejných zakázek. Víme, co to bude znamenat v praxi, to znamená uzavřít náš trh eh, všemu americkému zboží a dalším zemím. Já nevím, jak to zlepší naši pozici při lepším vyjednávání s těmito zeměmi. Mohlo by to znamenat, že u nás bude jako více firm vyhrávat eh, veřejné zakázky, ale to je hodně zraké. Nakonec to budou vyšší náklady pro místní úřady, bude menší eh, výběr k nejnovější technice pro eh, naše všechny veřejné zakázky. A tady Eh, a to vůbec neříkám o té administrativní může, eh, která eh, bude uplatnit ten mechanismus přizpůsobení cen. Pokud jde o ty mechanismy odplaty, tak jak ukázali předchozí obchodní války, vždy dochází k odplatě v naturálích. Může to znamenat uzavírání trhu pro Evropu a vzhledem tomu, že podniky jsou součástí globálního hodnotového řetězce, bylo by to nemoudré takže eh, já každopádně eh, chci podat eh, návrh na zrušení. Doufám, že se Ivan vezme a osobně já si vždycky vážím jeho práce, ale v tomto, v tomto případě to jinak nejde. Děkuji. Hovoříte za zelené, Julia Reda. Speaking on behalf... Ano, já to zastupuji Paskala Durana, našeho stínového zpravodaje. On mne požádal, abych přečetla jeho vyjádření, že chce připomenout skupině, že je proti návrhu komise z roku 2013. Hlavním záměrem tady bylo otevření neevropských veřejných zadávek, spíš než ochrany zakázek eh, v, na úrovni EU proti neférovému chování. Takže záměrem naší skupině v této rozpravě je nasledovat tyto záměry pozitivní výdobytky, nové směrnice o zadávání veřejných zakázek, zejména ve prospěchu udržitelnosti, řádných eh, kritérií a etického chování. Zakázky by měly respektovat všechny navrhovatele. Dále proces eh, reciprocity, toto by mělo sloužit právě ve prospěch kritérií udržitelnosti i vůči těm neevropským eh, subjektům. A za třetí, spravedlivý přístup k nabídkám, zejména malým a středním podnikům, abychom eh, mohli jaksi pozitivně přispět k udržitelnosti zadávek v souladu samozřejmě s evropskými postupy, postupy VTO. Jsou to určité obavy, ale myslíme si, že prostřednictvím návrhu přispějeme pozitivně k vylepšení tohoto návrhu. Děkuji a nyní mají slovo kolegové. Pan Adam Seinfeld. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel se obávám, že se bavíme o velice eh, složitém tématu. Já chápu eh, ty eh, myšlenky a úmysly konstatované v tom dokumentu, který projednáváme a chápu, jak obtížný úkol měl Ivan jako zpravodaj chápu také eh, genezi eh, eh, těch poměrně tvrdých návrhů na Evropskou unii, těch tvrdých řešení, ale myslím, že tady stojíme za stanoviskem DITY. A sice, podívejte se, my jsme v obtížných dobách v Evropské unii i ve světě. Protekcionistické názory Eh, převažují nad otevřeností. je eh, zjevné, že eh, zemí, které se chtějí uzavírat vůči spolupráci a globalizaci, je čím dál tím více. A jich, já myslím, že, že navzdory tomu, že se jedná o globalizaci blahobytu. A, čím dál tím více členských států i Evropské unie notabene těch eh, třetích zemí, podniká eh, kroky k podporu, eh, podpoře vlastních podniků a vlastního hospodářství na úkor spolupráce. My v Evropské unii narážíme na iniciativy, které, myslím, se týkají veřejného trhu a které formálně i oficiálně, ale míří i na soukromý trh. Říká se, eh, nebo je jasné, že máme eh, tady protekcionismus na vnitřním trhu. To jsou třeba návrhy, eh, které se týkají dopravy nebo vyslaných pracovníků. Já si myslím, že to je zcela zásadní odklon od jednotného společného trhu. Proč o tom hovořím v kontextu veřejných zakázek? Někdo by řekl, že jsou to dvě různé věci. Je to tak, že když eh, můžeme eh, tady eh, přijmout takové retaliační opatření, odplatné opatření v jednom sektoru, a to prostě nejde v jednom sektoru. Protože pokud jsou země, které jsou ochranářské, vůči eh, podnikům eh, v jiných eh, zemích i v Evropské unii, v soukromém sektoru, najdou se zemi, které ve veřejném sektoru a v veřejných zakázkách budou se tedy povedou odplatu. Podívejte se, dnes už jsou tady problémy s rovností podniků vůči třetím zemím. Ale pokud nám se nepodaří Mm, přijít s eh, rovností na vnitřním trhu, která je nejenom základem, ale eh, také podmínkou eh, sine qua non existence Evropské unie, tak jak můžeme vůči třetím zemím něco takového vynucovat? Nicméně, myslím si, že jednání o společných stanovicích je vždycky lepší než odplata zejména vůči eh, zemím, eh, které jsou vzdálené myšlence eh, zrovnoprávnění státu na světovém trhu. Toto bude vyvolávat akorát to, že se nám, budou našim podnikům ještě více uzavírat. Oni dokonce řekli, že dokonce i v obtížných hospodářských podmínkách v obtížných podmínkách spolupráce, a tady myslím různé africké nebo azijské země, nebo americké, tak eh, tím eh, se daří opravdu fungovat na třetích eh, trzích. A nemyslím, že by bylo dobře přenášet tuhle hospodářskou válku na politickou úroveň. Děkuji. Děkuji, Adame. Pokud se nehlásí další kolegové, tak dám slovo Ivanovi, našemu zpravodaji, aby uzavřel debatu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za připomínky a vyjádření jejich postojů. Já jsem si vyslechl ty argumenty ohledně eh, tomu, že to nefunguje příliš dobře na jednotném trhu, ty praxe protekcionismu, bohužel to je realita, nicméně takové moje východisko bylo, proč pokračovat vpřed, tedy, že musíme brát v potaz globální trendy, musíme ty trendy předvídat a proto opravdu musíme zvážit takové druhy nástrojů, zejména tedy z hlediska mezinárodních obchodních vyjednávání do budoucna. Takže opravdu se těším na naše nadcházející diskuze. Já děkuji zpravodaji, no a vzhledem k tomu, že tu máme šéf eh, eh, oddělení z DigiTrade, mm, tak bych mu předala slovo, aby se také stručně vyjádřil. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem z DG Grow, ale samozřejmě jsme kolegové, spolupracujeme s kolegy z DG Trade. Jsme velice rádi, že probíhá tato první výměna názoru i na úrovni parlamentu ohledně e, změněného návrhu komise z ledna 2017. Ano, situace na globálním trhu se změnila, změnila se od doby prvního návrhu komise v roce 2012 mezi domy, teby, tedy došlo k schválení toho revidovaného návrhu. Otázka tohoto zadávání veřejného zakázek, které tedy paušálně se otevírá nabídkám i ze třetích zemí, co se týče zboží a služeb. pak určití partneři jako Spojené státy, Japonsko, Turecko, Brazílie, ti všichni uplatňují rozsáhlejší režimy s dalšími diskriminačními schématy. Komise si myslí, že bychom obchodním partnerům neměli umožňovat diskriminace i vůči evropským um, společnostem, když my jsme otevření zahraniční konkurenci. Jsme tedy přesvědčeni, že bychom měli mít nástroj, který posílí tyto evropské možnosti i na eh, mezinárodní úrovni jednání. My jsme již nějakou dobu se zapojili do bilaterálních jednání o vyjednáváních o volném obchodu i plury laterálních jednání i na úrovni VTA v rámci ženevského jednání. A všechna ta jednání jasně prokázala, že jaksi EU nemá ty určité možnosti na úrovni mezinárodní, co se týče dalšího otevírání trhu. A ten obměněný návrh komise bral v potaz e, podstatnou řadu těch pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu, které byly odhlasovány v roce 2014 a potvrzené novým parlamentem. Byly tu ale obavy určitých členských států na úrovni e, jednání na radě a tady bych chtěl zdůraznit některé z nich ten obměněný návrh komise již nenavrhuje možnost uzavírat, i když dočasně, trh evropský trh eh, eh, zahraničním nabídkám pro zboží a služby. Pouze uplatňovat cenové penále, které se budou používat pouze při srovnávání nabídek, tedy odlišných nabídek, aniž by to mělo jakýkoliv dopad na závěrečnou cenu, která bude vyplacena. Tedy ten hlavní princip EU, jakožto otevřený trh tedy zůstává a je potvrzen v tomto obměněném návrhu komise. Také jsme zavedli celou řadu změn, které celý ten eh, nástroj eh, činí tak nějak bez eh, administrativní zátěže. My jsme tam vymazali ten takzvaný decentralizovaný pilíř, který příliš zamezoval ten eh, přístup k zahraničním zakázkám. To znamená, ten nástroj je tak nějak odlehčen, nicméně eh, ten eh, břemeno je, pak leží na té zahraniční společnosti a ne na, té, na tom smluvním orgánu. No a na závěr, když se blížím ke konci v tom mém popisu obměněného návrhu, na žádost návrhu vylučuje se z obsahu působnosti ty méně rozvinuté země, ale také země GSP+, a také evropské malé a střední podniky. A já bych chtěl váš výbor i parlament ujistit, že tento obměněný návrh by neměl mít žádný dopad na uplatňování směrnice o veřejných zakázkách, která byla přijata v roce 2014 a implementována v našich členských státech. Ta ustanovení se budou nadále uplatňovat jak pro eh, navrhovatele z EU, tak zahraniční. To se nemění ani přijetím tohoto mezinárodního nástroje pro veřejné zakázky. Takže paní předsedkyně, děkuji za příležitost se vyjádřit. Ehm, jsme vděční parlamentu za to, že se vrací k těm diskuzím o měněném návrhu. Určitě si to bude vyžadovat i další diskuze na úrovni rady. Ty technické diskuze proběhly již v loňském roce, nicméně nebylo eh, toho příliš mnoho dosaženo v letošním roce. Děkuji Jean-Yves Murie za eh, prezentaci ze strany komise. Lhůta pro pozměňovací návrhy 27. Eh, června 12 hodin a tímto uzavíráme výměnu nástrojů, který k přístupu třetích zemí a, a zboží a jejich služeb na evropský trh. A další bod našeho pořadu jednání tím je prosazování směrnice 2623 ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami a o změně směrnice 2623 ES a nařízení 1024-2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Spravodajem je Sergio Gutierrez SND. Chci říci, že Rada již schválila svůj obecný postoj 29. Eh, května přistoupila k rychlému postupu. Počítá se s hlasování na úrovni výboru 20. a 21. listopadu Parlament již obdržel odůvodněné stanovisko, co se týče subsidiarity, včetně e, názoru Francie a Německa. No a já myslím, že v první řadě předám slovo komisi. Máme tu pana Henninga Ehrensteina z DG Grow, aby představil návrh a hodnocení dopadu. Prosím, máte slovo. Eh, pěkné dopoledne. Děkuji, paní představitelko a paní předsedkyně. Vážení poslanci, děkuji, že mám příležitost to stročně eh, představit ten nástroj o oznamovacím postupu. Myslím, že všichni zastáváme nástroj názor, že jsou tu eh, nejrůznější výhody podložené nejrůznějšími studiemi o tom, eh, jak to funguje se službami na vnitřním trhu a oznamovacím postupem a také, že lepší implementace eh, směrnice o službách od roku 2019 měla pozitivní ekonomické dopady. Také se uznává, že stávající oznamovací postupy eh, jak si nedokáží zabránit novým neudůvodněným bariérám a proto komise tady zahájila celou řadu pilotních opatření. Většina těchto opatření, eh, které se zavádějí nyní, se týkají právě těch oblastí, na které poukázaly i členské státy. No a na základě toho všeho parlament, rada a také soudní eh, účetní dvůr apelovali na lepší implementaci a prosazování stávající směrnice o službách a žádali, od komise revizi toho notifikačního postupu. A také 80 všech zúčastněných stran je přesvědčeno, že stávající postupy neuspokojivě fungují. Už máme desetiletou zkušenost s tím stávajícím oznamovacím postupem v rámci směrnice o službách. Příliš dobře to ale nefunguje. My jsme s členskými státy a jejich expertskými komisemi chtěli přijít na to, jak vylepšit ty postupy a došli jsme k závěru, že budeme opravdu potřebovat revizi legislativního postupu, aby to fungovalo. Z jakého důvodu? 90 oznámení jsou o legislativách, které již byly přijaty ze strany členských státy, takže jakékoliv výměny názoru jsou takové nadbytečné působnost těch oznamovacích povinností je nejasná, některé důležité požadavky, jakožto e, autorizace, nejsou pokryty, také ne všechny členské státy e, zasílají tyto oznámení. E, to znamená, ani kvalita těch oznámení není příliš vysoká a pak jsou tu také rozdíly pro oznamování pro zboží co se týče služeb, tam není přístup pro příslušné orgány, takže transparentnost není zajištěna. Přejeme si mít efektivnější mechanismus oznamování, vylepšit kvalitu eh, těch oznámení a pak samozřejmě eh, vyměňovat si zkušenosti z těch národních eh, úrovních toho, co tam již bylo přijato. A pak samozřejmě chceme také zabránit neudovodněným a disproporčním opatřením, eh, které přijímají členskou státy a zabránit také negativnímu dopadu na konkurenci. No a pak přejeme si tedy eh, zajistit transparentnost. No, hlavní charakteristika těchto opatření. Eh, směrnice, která bude implementovat eh, stávající směrnici o službách, ta bude vylepšena. Dále nechtěli bychom eh, příliš měnit podstatu. Z tohoto hlediska směrnice o službách bude nedotčena. My tady hovoříme pouze o oznamovacím podstupu, ne o nějakých podstatných požadavcích. Je zapotřebí konkrétních opatření, protože situace v Evropě, co se týče regulace zboží a služeb, jsou odlišné. Pak nástroje pro členské státy. Tady je zapotřebí, aby se vylepšilo i to partnerství a vazby mezi členskými státy, komisi. Snažíme se využívat systém IMI e e a nevymýšlet nic nového. Tady tento graf vám stručně zhrnuje náš návrh, jak jsem tady říkal, původní konzultace, tři měsíce před schválením, doba pro komentování, stávající postup z toho vlastně nějakých 10% byly užitečné připomínky, zbytek těch 90% neměl žádné připomínky. Tedy z těch 10% to jsou informace, které členské státy berou v potaz a pouze 1% to jsou opravdu podstatné určité obavy či případy, eh, kdy dochází k jaksi neplnění takže na základě toho pak může komise eh, jak si vystavit to, to, a ten alert a, a zahájit další eh, rozvíjející postupy a eh, činit rozhodnutí o tom oznámeném opatření. Takže takový je stávající postup. Jak jsem předeslal, navrhujeme využívat stávající systém IMI, který by se měl upravit za tímto účelem, ale to je z technického hlediska proveditelné. A také jsme navrhli eh, vytvoření takové eh, veřejné platformy, eh, kam by se mohly zasílat i připomínky k těm oznamování, prozatím tedy pro výrobky, pro zboží, ne pro služby. Takže tyto pro svědky vám samozřejmě mohu i poté rozeslat. Tady velice drobně popsáno, jak ten stávající systém funguje, jaké jsou tam vstupy, jak se tam automaticky překládají ty informace. Takže to je z mé strany vše a těším se na dnešní rozpravu. Děkuji zástupci komise. Nyní má slovo zpravodaj pan Sergio Gutierrez. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Také já chci poděkovat komisi za jejich prezentaci. Chci říci, že už mnoho měsíců pracujeme s Evropskou komisí, s radou a také se stínovými zpravodaji na to, abychom se snažili dosáhnout nějakého konsenzu ohledně této oznamovací směrnice. Tady sdílíme záměry eh, Evropské komise. Samozřejmě existují tu různá východiska. Když se zaměříme eh, na ta malá písmenka, tak tady ty eh, záměry mohou být odlišné. Můžeme to nazvat jako vylepšovat to oznamování, vylepšovat postupy. Dokonce můžeme i sdílet velkou část toho navrženého textu. Nicméně je pravda, že eh, co se týče toho původního návrhu komise, tak i rada byla hodně rozpolcená a také odlišné jednotlivé politické skupiny této sněmovny. I co se týče uplatňování toho obsahu a těch záměrů, tedy toho zdrobného textu směrnice. Je pravda, že existuje určitá oblast eh, toho koncenzu, který bychom měli více využít, aby ta směrnice byla schválena pokud možno v prvním čtení a v co nejkratší době. Proto bychom se měli snažit vypracovat ty nejproblematičtější body, které nám předkládají k projednání jak politické skupiny, tak rada. Jsou to hlavně tři body. V první řadě rychlost legislativního procesu, protože ta směrnice o oznamovacím postupu tady neomezuje tu nadměrnou lhůtu, ty prodlevy při vytváření legislativy či implementaci členských států. Nejcitlivější druhý bod je zajistit rovnováhu na institucionální úrovni Eh, soudy, jak Evropský parlament, tak národní parlamenty, to jsou zejména články 6 a 7 toho procesu alerty a rozhodnutí. A za třetí je tedy navýšení právní jistoty, a to, jak co se týče konceptu, jako je povinnost oznamovat nebo opětně oznamovat ohledně některých bodů, Abych zkonkrétnil eh, tady ty naše návrhy, tady eh, chceme říci, že co se eh, definici týče, rádi bychom propracovali ten koncept adopce, tedy co se týče působnosti této směrnice, tady to je přijetí členského státu, kdy ten jaksi postup neodpovídá to znamená přijetí, tak jak je to tady vnímáno, to znamená, když už došlo k poslední, přijetí posledního rozhodnutí ze strany vlády, například když hovoříme o nějakém nařízení, anebo pak ze strany národních parlamentů, když hovoříme o legislativních postupech. Také si myslíme, že je důležité, když se hovoří o té notifikační povinnosti, tady zvážit dvě či tři věci. Ta první, se týká toho, že eh, si přejeme propracovat tu povinnost eh, změn, když tedy změny vedou k podstatným změnám stávajících úprav. Myslíme si, že je důležité to propracovat, aby to byla větší právní jistota pro všechny subjekty, protože si myslíme, že eh, to by měla být podstatná změna a je třeba to řádně interpretovat. Také eh, bychom chtěli eh, mírně změnit všechny ty oblasti opětné notifikace, mm, zejména právě proto, aby nedošlo k přílišnému spoždění těch postupů, tak bychom to chtěli zapracovat změny toho renotifikačního postupu. Tedy v první řadě mělo by se to týkat těch opravdu podstatných záležitostí. Chtěli bychom vyloučit povinnost renotifikace, když budou změny v legislativním procesu, protože může dojít ke střetu a navíc to může samozřejmě eh, vést k prodlevám v celém procesu a může tedy dojít k tomu střetu mezi parlamentní debatou a administrativními eh, eh, dopady jako například nějaký návrh zákona, který je projednáván v parlamentním výboru, no a ty změny, které z toho procesu, legislativního procesu vyplynou, tak by to muselo nutně vést k postupu renotifikace, no a pak eh, ujasnit ty lhuty. My máme pozměňovací návrh, kde hovoříme o tom, že tato renotifikace, k té by mělo dojít maximálně do jednoho měsíce od možného přijetí oblasti právě proto, aby nějaká podstatná změna pak eh, nevedla k vytvoření nějaké další tříměsíční lhůty a pak by se to vše prostě naprosto zbytečně prodlužovalo, celý ten notifikační proces. A pak eh, chceme vyloučit eh, ty menší komunity, menší obce do 100 000 občanů, protože samozřejmě, když je tu podstatný ekonomický dopad, eh, proto by to mohlo vytvářet eh, nadměrné ekonomické bariéry. Eh, jsou tu ty menší obce, do, menší města do 100 tisíc obyvatel, pro ně ten notifikační proces Evropské komisy by mohl být příliš zatěžující v, u ve Španělsku mm, máme několik tisícovek takových obcí, ve Francii stejně tak a pokud by měli tyto povinnosti, tak by to samozřejmě byla přílišná zátěž a to by nebylo vůbec odůvodnitelné, co se týče takovýchto nových opatření. A pak eh, přejeme si také eh, vytvořit, ono to zaznělo již na radě, E, v rámci tedy jednání mezi parlamentem a radou a o tom již byla informována komise, zavést určitou urgentní doložku, která by se týkala sociálních, environmentálních e, záležitostí, zase, že i v těchto oblastech by se snižovaly ty notifikační lhůty. A co se týče toho postupu alerty a rozhodování, tak tady se snažíme zajistit to, aby se nezměnila ta eh, důkazová zátěž. My tu navrhneme změny v těch lhůtách, abychom to co nejvíce eh, snížili, ty lhůty, ale hlavně se snažíme změnit ten postup tak, aby se nezakazovalo národním parlamentům přijmout rozhodnutí, i když eh, došlo k vytvoření nebo zjištění určitého alertu, tak i přesto bude možné přijmout rozhodnutí a zároveň Evropská komise tu bude mít tento eh, alert, toto upozornění a zároveň tedy eh, ty národní parlamenty to budou dále projednávat a Evropská komise bude moci tedy se obrátit na eh, soudní dvůr a eh, jak si zamrazit eh, ten postup přijetí do té doby, než se soudní dvůr vyjádří, zda došlo k porušení ustanovení směrnice o službách. Že se tedy nezakáže Národnímu parlamentu to přije, přijmout, aby tu nedošlo k nějakému legitimit, střetu legitimity, byla by to možnost toho obrácení se na soudní dvůr a k určitému dočasnému zmrazení toho přijetí na straně Národního eh, parlamentu, aby to prostě nějak eh, celý proces nepoškodilo a vyčká se eh, rozhodnutí soudního dvora. No a prostřednictvím tohoto postupu se zabrání tomu legitimnímu střetu i mezi institucemi, a mohlo by se eh, dojít k naprosto zbytečnému poškození. Takže takto bychom si přáli obměnit návrh eh, komise. Samozřejmě i příští týden se tímto eh, tématem budeme věnovat. Now I open the floor. We're aiming to 12. Stefanek for the EPP. The same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 Ta současná situace není úplně nejlepší. Eh, vzhledem těm dodatečným požadavkům, které byly stanoveny v o službách, ty se ukázaly jako neúčinné. A proto je potřeba to eh, zásadně změnit. Návrh komise na revizi tohoto oznamovacího postupu je velmi vítaný. Podle mě se v tom návrhu správně stanovuje, že Členské státy musí vždy notifikovat ty zvláštní požadavky na poskytovatele služeb ještě předtím, než to vstoupí v platnost. Musíme mít dobře promyšlené postupy, abychom zabránili potom různým žalobám na porušování povinností. Takže my silně podporujeme tento nový oznovací postup. Myslím si, že to jde nad rámec těch současných požadavků ve směrnici o službách. A jak už bylo řečeno, rada již k tomu eh, svůj postoj vyjádřila, ale já si myslím, že eh, stanovisko komise je v tomto smyslu lepší. Co se týče načasování, rádi bychom měli tu původní lhůtu abychom měli čas na přípravu dobrých kompromisů. Těším se na další spolupráci a doufám, že se nám to úspěšně podaří dotáhnout do konce. Děkuji, Ivane, a teď zákár Julie Garling. Děkuji. Já jsem tady za Vicky Ford. Jsem asi jediná eh, Britka, která Eh, je dneska v Bruselu. Wikifor tedy říká, podporuji cíl této návrhu, protože by to usnadnilo obchodování přes hraniční měřítku. Jako naše politická skupina to může podpořit. Rozšíření působnosti článku 4 by mohlo odstranit eh, překážky fungování směrnice služba Zavedení systému výstrach nebo upozornění by mohlo umožnit komisi zatáhnout takzvanou eh, záchrannou brzdu. Eh, diskutovalo se o několika eh, věcech na zasedání těch zpravodajů ve Štrasburku před měsícem. Někteří jsou pro to, aby se ten notifikační postup zkrátil, jak je uvedeno v článcích 3 a 5, ale je potřeba mít dostatečný čas na prověření. Někteří z stínoví vysoké myslí, že re-notifikace není vhodná, protože by členské státy museli projít stejným tříměsíčním, psinu tříměsíčním lůtou. No, my nechceme nastávat situace, kdy členské státy to eh, no, budou muset snižovat na méně přísné požadavky v době, která není vhodná nebo dostatečná a nedostá, nedává komisi šanci zareagovat. To by podkopalo hodnocení proporcionality celé směrnice. A v poslední řadě k těm pravým hodnotám zde doklady o tom, že směrnice o službách eh, umožňuje, aby většina překážek pro poskytování služeb se přijímala na místní úrovni. A proto by bylo dobře tady mít více flexibility. Otázka, jestli by se o tom eh, mohlo hlasovat dříve v říjnu na výboru, to ještě budeme muset projednat eh, v rámci naší skupiny a dáme vám vědět 12. června. Děkuji a Kaja Kalas za Alde. Já vítám návrh komise revidovat pravidla pro notifikace u služeb, protože je evidentní, že ten současný postup nefunguje dobře a my nechceme, aby na vnitřním trhu vznikaly nové překážky. Pokud komise zjistí, že určité opatření není v souladu se směrnicí o službách, tak by měla mít možnost vydat hned závazné rozhodnutí. Protože jinak to bude jenom eh, bezvýznamný eh, postup. Musíme se také zabývat tím, jak lepší transparentnost postupu. Některé časové lhuty je potřeba vyjasnit. Není jasné, co se stane, když členský stát na, nebo notifikovat určité, pozor, určité opatření. Doufám, že se nám podaří najít kompromis, těším se na spolupráci s kolegy a myslím, že bychom měli postupovat v zájmu dobře fungujícího vnitřního trhu. Děkuji Kaja a za záné Julia Rada. Ano, eh, teď mluvím jménem Pascala Dirána, který tady dnes eh, být nemohl. A ten je se staví proti návrhu komise z následujících důvodů, přestože souhlasíme s tím, že byl. jsou tady určitá opatření, které české státy přijímají, které jsou diskriminační a které nejsou odůvodněné. Asi se e, přehání ten dopad, kdyby se to odstranil. Evropská komise také mohla ohrozit právo veřejných orgánů regulovat, zejména podle článku 7, kdy komise může nařídit členským státům eh, určitý postup, to by dávalo příliš velkou moc komise. Stejně tak tak eh, existuje možnost stanovit pravidla, kde musí členské státy demonstrovat kompatibilitu se eh, směrnicí o službách. Tím se také omezuje právo členských států regulovat. Návrh komise ve článku 4 notifikování požadavků, které se dotýkají článku 16 směrnice o službách, ohrožuje opětovné zavedení principu eh, země původu, jež byla odstraněna z, ze směrnice o službách po velmi dlouhé diskuzi. No, stejně tak tady není dostatečný čas pro členské státy, aby mohly reagovat na připomínky, které komise předloží. My jsme samozřejmě pro volný pohyb služeb, ale nesmí to škodit nebo ubírat členským státům právo regulovat. Například eh, prostě přijímání opatření veřejném zájmu. Takže my na tom trváme, na tom, že to musí být ale umožněno. Děkuji. Tím končím to takové diskuze. Pokud se nikdo dalšího slova nehlásí, tak eh, znovu dám slovo komisi, pokud na to budete chtít zareagovat. Děkuji. Děkuji za <clears throat> vaše připomínky. Dovolte mi, abych řekl několik slov o postoji komise k tomu se tady bylo řečeno, co se týče parlamentních pozměňovacích návrhů, já <clears throat> plně chápu argument svrchovanosti parlamentu, to se rozhodně nikdo nespochybňuje, ale otázka je, jestli si to bude vyžadovat úplné vyloučení pozměňovacích návrhů parlamentu z toho postupu notifikace. To my si nemyslíme. Možná, že eh, by to mohlo vést tomu, že se přijme něco velmi odlišné, tak si myslíme, že ta výměna názorů a komentáře by se neměla týkat toho původního návrhu, ale až toho konečného. Teď tak se nám eh, nelíbí, až eh, ex post notifikace nějaké opatření, protože si myslíme, že eh, už to nemá cenu, když to opatření je dávno zavedené. Co se týče mm, vyloučení malých obcí, měli bychom říci, že něco o služba vztahuje na členské státy a všechny jejich eh, správní úrovně. Eh, členské státy se to mohou opravit sami, takže vyloučení některých eh, správních subjektů by nebylo v souladu se směrnicí o službách vzhledem tomu, že se vztahuje na celé území a na všechny administrativní úrovně. Co se týče naléhavého postupu, to požadovala rada tím, že je potřeba řešit naléhavé situace, že bych na vás apelovat, abyste zabránili zavedení nějakého alternativního postupu, který potom mohl být využíván víc. Eh, v tom textu nebo v návrhu rady se to omezuje na skutečné eh, výjimečné situace. Potom ta lhuta navržená eh, na reakci je tříměsíční, to je standardní lhuta, která se používá i u ostatních podobných postupů. Jde o to, že pokud ta výměna eh, názoru má mít nějaký smysl, tak je potřeba tomu dát dostatek času, budeme často se také muset přeložit a potom ten oznamující čenský ten oznámený čenský stát eh, nám no, musí mít čas na svou reakci, jinak to nebude mít cenu. K tomu, že nebude mít žádný dopad. To, že členské státy něco neoznámí, tady bych chtěla upozornit na článek 3.4, který kodifikuje stávající legislativu oblasti zboží, no, kde je eh, zavřená možnost, že se může jednotlivec obrátit na soud a zneplatnit to. Bohužel to bylo vypuštěno v tom obecném přístupu rady, ale je to v našem návrhu se týče poslednosti článku 4, odkazující na článek 16 směrnice, s tím, že by se tam znovu zaváděl princip země původu, chci říci, že tento článek pouze reflektuje požadavky podle článku 16 směrnice, takže ten náš návrh prostě přímo cituje bez jakékoliv změny tu stávající směrnici, žádné změny tady nedochází. A co se týče otočení důkazně břemene. Ženské státy již zavedly opatření a je potřeba, aby prokázali, že, ta, že to je oprávněné a přiměřené. Nic jiného se nebude požadovat v rámci notifikace, takže nechápeme, jaké způsoby tady mohlo dojít k otočení důkazního břemene, protože samozřejmě eh, komise může se ptát a žádat odůvodnění a i sami tyto komentáře nebo jakákoliv kritika musí být eh, odůvodněna. To jsou tedy naše první reakce. Děkuji vám eh, za vaši účast a rádi budeme v této debatě poskotat. Děkuji, pane Ešte, děkuji také hm, eh, všem ostatním řečníkům. Teď musíme už skončit, máme velké spoždění a hm, Projednání návrhu zprávy se bude konat 12. a 13. července a na příští schůzi. A to bude 20. června.